So thank you. Those live in the room, please, if you may do it in silence. Pokud odcházíte, tak prosím tiše. So that we can proceed to the second panel. With no recess. Budeme pokračovat bez přestávky. A nyní budeme hovořit o readmisní politice Evropské unie a jejich důsledcích. Poprosím vás o pozornost. V tomto druhém kole na tomto společném zasedání, kterému předsedám já za výbor Libe a paní Lochmir za podvýbor pro lidská práva. Budeme hovořit o migraci a azylu. Půjde nám o to, jak posílit eh, systém migrace a azylu v Evropské unii. Neměli bychom zapomínat na vývoj v této oblasti. Další pokrok eh, bude možný pouze, pokud budeme eh, komplexně přistupovat k readmisi. To také souvisí s tou vnější dimenzí evropských politik myslím, politiky jsou velmi důležitou součástí spolupráce třetími státy. vysí s tím také Evropská komise. A i Evropský parlament se na tom podílí. Takže bychom měli mít na paměti, že Evropský parlament má eh, pravomoc schvalovat readmisní dohody. Je to článek 218 smlouvy o fungování Evropské unie. Migration policy. Back in 2010. V roce 2010 se vyjednávalo o první readmisní dohodě a k, této, k tomu usnesení parlamentu bylo připojeno prohlášení Evropské komise jako příloha a tam se uvádělo, že Evropský parlament bude pravidelně informován o uzavírání readmisních dohod. A na základě tohoto rámce Evropská komise bude chodit na zasedání výboru LIBE. Nicméně, aby bylo možné posílit to, co dělá Evropský parlament, a to, že schvaluje či neschvaluje readmisní dohody, taková spolupráce se má uvádět do praxe velice účinně. My si myslíme, že zapojení Evropského parlamentu zajistí nezbytnou kontrolu a bez pochyby to bude mít i důsledek takový, že se vylepší obsah readmisní politiky jako takové. Proto bychom měli v příští hodině debatovat o tom, jak můžeme co nejúčinněji přispět k zajištění přidané hodnoty na straně Evropského parlamentu, pokud je o opětovné spuštění readmisní politiky EU jako doplňujícího prvku nástupce stokholmského programu v příštím funkčním období Evropského parlamentu. Takže především dáme nyní slovo Kristofovi Žalpěrovi, Katarinovi jako řediteli příslušné platformy institutu ve Florencii. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane Aguilare. Já promluvím francouzsky. Nejprve, eh, dámy a pánové, dovolte, abych eh, vás pozdravil. Jsem velmi rád, že tady dnes mohu vystoupit. Chtěl bych poděkovat eh, organizátorům za pozvání. Budu hovořit velmi krátce. Chci se vyjádřit k readmisnímu systému v Evropské unii a chci hovořit o tom, jaké to má dopady na dodržování lidských práv. Chtěl bych se zmínit o celé řadě dohod, které byly uzavřeny jednotlivými členskými státy a pod, později eh, jménem Evropské unie jako celku. Nemám eh, čas, abych hovořil o všech těch faktorech, které přispěly ke konsolidaci eh, celkového systému a o tom, jakým způsobem tento systém funguje. Ale chtěl bych pohovořit spíše o důsledcích, které to má pro lidská práva v Evropské unii. Jak víte, jak už tady také bylo řečeno panem Aguilarem, od vstupu platnost Amsterdamské smlouvy má Evropská unie kompetenci pro readmisi. Eh, Lisabonská smlouva později vyjasnila tuto sdílenou kompetenci, sdílenou tedy mezi Evropskou unii a členskými státy. To, že tato existence je sdílená mezi Evropskou unii a členskými státy, by neměla představovat problém, protože eh, máme v Evropské unii princip loajální spolupráce, který je velmi jasně popsán článku 4 smlouvy Evropské unie. A tento princip eh, potom vede k kontrolním mechanismům, které by měly zajišťovat provádění těchto cílů Evropské unie a dodržování hodnot, na kterých eh, se tyto cíle zakládají. Je to například dodržování lidských práv, dodržování eh, práv menšin, eh, respekt pro lidskou důstojnost, což je všechno v článcích 2 a 6 smlouvy Evropské unie. A je potřeba zajistit určitou míru konvergence mezi prioritami členských států a prioritami Evropské unie. K tomu se za okamžik dostanu. A co se týče těchto kontrolních mechanismů, nejprve eh, bych chtěl říci, že mezinárodní závazky v oblasti lidských práv vyplývají z odpovědnosti členských států v rámci protokolů u bilaterálních eh, dohod, které tyto členské státy uzavřely protože všechny tyto členské státy uzavřely readmisní dohody, tyto protokoly potom jsou eh, zasílány formálně smíšenému výboru pro readmisi. Eh, je samozřejmě logické si uvědomovat, že tento výbor představuje jakousi bilaterální aplikaci readmisních eh, dohod a že by je tedy měl prověřovat. Nicméně hlavní funkcí tohoto výboru je spíše řešit technické otázky, které se týkají Eh, provádění eh, takové dohody. Tím pádem by tento výbor pro admisi měl mít k dispozici dodatečné pravomoci, které by mu umožnily se zapojovat do eh, tohoto procesu a ověřovat, jestli jsou naplňovány podmínky stanovených v těchto readmisních dohodách. Je tedy potřeba, aby sledoval konkrétně podmínky, eh, za kterých probíhá rád mise do třetích zemí. A to je důležitější o to více, protože Evropská unie také uzavírá evropské rádmistní dohody s těmi zeměmi, které nepodepsaly eh, ženevské úmluvy z roku ženevskou úmluvu z roku 1951 o ochraně uprchlíků. Teď mám na mysli například eh, Pakistán protože to má samozřejmě dopad například na zadržování práv těch osob, které jsou eh, vraceny do Pakistánu nebo přes Pakistán do ostatních zemí, jako je například Afganistán. Mm, k tomu se můžeme vrátit během eh, diskuse, ale Evropská unie také uzavírá dohody se třetími státy, které přistoupily k této umluvě, ale nemají mm, účinný eh, asilový systém, jako je například Ukrajina nemohu tady citovat všechny. Příklad Ukrajina je asi nejtypičtější. Eh, v minulosti jsme mohli slyšet eh, kritiku týkající se postupů, které jsou uplatňované v rádmici do Ukrajiny. Dále eh, se to jedná také dohod státy, které nejsou považovány ani tak za bezpečné třetí země. Tady bych mohl uvést například Srbsko. Byly také uzavřeny dohody se třetími státy, kde dodržování práv etnických menšin je předmětem kritiky a velkých pochybností. V tomto případě se to týká kosovských uprchlíků. Eh, samozřejmě to souvisí i s těmi příslušníky třetích států, které jsou vraceny přes území toho daného státu do jiných zemí. Mohl bych eh, tady uvádět dominový efekt, ale také eh, to, že někdy dochází k uvězňování nebo k trestání za překračování, nelegální překračování hranic toho daného státu, to je například Maroko. Takže těch problémů, jak vidíte, je celá řada. Jejich naléhavost potom je argumentem pro to, aby vznikl určitý systém, který by byl operabilní, který by byl flexibilní a který by eh, mohl vést eh, k provádění politiky, kterou si Evropská unie v této oblasti stanoví. A jde, je to také relevantní, protože listina základních práv má stejnou právní platnost jako Lisabonská smlouva. A nyní se tě zmínit o článku 17 smlouvy Evropské unie, kde se říká, že Evropská komise má za úkol eh, sledovat nebo pečlivě ověřovat eh, nezávislost eh, provádění smlouvy. A tato povinnost také znamená, že musí existovat nějaký systém časného varování a systém dohledu, který by měl vést tomu, že bude probíhat kontrola těch dohod, které jsou eh, předmětem pochyb o tom, jestli tady nedochází k porušování základních práv. A je potřeba také přihlížet ke kritériím, která by identifikovala ty třetí země, se kterými by mohly v budoucnosti být vyjednány eh, v budoucnosti eh, nové readmisní dohody. Víme, že teď se nacházíme ve zvláštním období eh, konstrukce Evropské unie. Po přijetí Lisabonské smlouvy a po přijetí také listiny základních práv si myslím, že je potřeba redefinovat všechna tato kritéria. A teď mi dovolte, abych se v krátkosti dostal k otázce konvergence různých priorit a také, což je také nezbytný předpoklad pro tu lojální spolupráci mezi členskými státy a Evropskou unii. V bilaterálním měřítku členské státy vždycky spolupracovaly v eh, oblasti readmise, eh, vždycky uzavíraly bilaterální dohody, které byly potom nazývány globálními. Přitom víme, že tyto dohody mohly fungovat eh, pouze na základu reciprocity. Eh, několik států eh, potom eh, podlehlo určitým diplomatickým tlakům a nepodařilo se jim přesvědčit třetí země, aby optimálním způsobem spolupracovali v oblasti readmisí. Různé diplomatické tlaky také vedly k tomu, že se vytvořila potřeba bojovat proti mezinárodnímu terorismu, prohlubovat policejní spolupráci, prohlubovat obchodní vztahy takže vždycky bylo možné poukazovat i na tato kritéria při eh, přesvědčování o tom, že potřeba uzavřít eh, readmisní dohody. Musíme si také uvědomit, že readmise eh, má vliv jak na vnitřní vztahy, tak na obchodní vztahy, tak na vnější vztahy a je to propojeno tady celou řadou oblastí. A pokud laterální spolupráce v oblasti readmise představuje klíčový problém, bilaterálních stazích různých států, tak ta důležitost se vždycky vyhodnocuje stát od státu na základě i dalších strategických otázek, které jsou možná e, důležitější. Já teď nemám čas, abych o tom hovořil podrobně, sice to můžete se k tomu vrátit v diskusi. Ale tento kontext podle mě mm, Eh, úplně odpovídá to, co v Evropské unii vznikalo od Amsterdamské smlouvy. Víme, že tady je celá řada oblastí pro spolupráci, které jsou podmíněny určitými kritérii. Eh, a jednou z jedním z těch kritik je například účinná spolupráce v oblasti readmisí. Takže eh, otázka readmise je považována za klíčovou ve vztazích mezi Evropskou unii a třetími státy. Dalším aspektem, který je také relevantně to, že DG pro eh, vnitro eh, má dominantní postavení v rámci vztahu se třetími státy, ale poté tady máme Evropskou službu pro vnější činnost, která má na starosti zahraniční politiku. Takže tyto eh, různé orgány potom musí spolukoordinovat svou činnost a prosazovat svá stanoviska. Spolupráce v oblasti readmise Eh, by se měla řídit logikou, eh, že potřeba zajistit rychlost, účinnost, flexibilitu, což není úplně kompatibilní s mezinárodními normami v oblasti dodržování lidských eh, práv. Kontrolní opatření na hranicích a mobilita osob představují určitá rizika ve vztahu k některým zemím. Mohl bych například Eh, uvést, že v případě některých zemích je to považováno za akceptovat, akceptovatelné riziko nebo nutné zlo, ale v některých případech považováno za přílišné riziko. Eh, a dále potřeba také dodržovat mezinárodní normy v oblasti eh, práv uprchlíků a žadatelů o azyl. Já nevím, do jaké míry ty, ty, eh, ty dva orgány spolu spolupracují v oblasti readmise a jakým si definují svoje priority. Na druhou stranu ale je evidentní, že u těch readmisních dohod, které jsou vyjednávány jménem Evropské unie, je potřeba, aby byla věnována eh, větší pozornost a také je věnována větší pozornost ze strany mezinárodních nevládních organizací, eh, které hájí lidská práva. Tato pozornost vzrůstá ve vztahu ke eh, státům Severní Afriky, protože, jak víte, po arabském jaru tady došlo k velkým očekáváním s tím, že se prosadí sociální spravedlnost, eh, bude umožněna svoboda pohybu a tak dále. A proto tyto státy teď čelí obrovským eh, problémům, protože v tomto kontextu musí také provádět bezpečnostní politiku a Tyto státy také podepsaly dohody se, čínský, eh, s Evropskou unii, která, které je nutí k dodržování určitých závazků v oblasti readmise. A na závěr bych chtěl říci, že rok 2014 bude klíčový pro Evropskou unii, protože mm, se bude hovořit o přidané hodnotě těchto programů. Nechci být eh, Eh, přílišným idealistou, ale myslím si, že největší přidanou hodnotu, kterou může přinést eh, Evropská unie v rámci svých nižších vztahů se třetími státy v oblasti readmise, spočívá právě v tom, že budou, bude eh, kontrolováno dodržování základních práv. Posílená role Evropského parlamentu bude klíčová v této oblasti a také bude klíčová činnost eh, Evropské služby pro vnější vztahy. Myslím, že i toto je instituce, která bude hrát klíčovou eh, roli v této oblasti. Děkuji vám za pozornost. No, Mnohokrát děkuji. A nyní předáme slovo paní Marině Šram. Prosím, paní Marina Šram, máte slovo. Ano, mnohokrát děkuji. Především a jménem Mezinárodní organizace pro migraci chci poděkovat za pozvání. Jsme rádi, že můžeme přispět k této debatě. Naše organizace se neúčastní nucených navracení a vyjednávání o readmisích a tak dále. Nicméně podporujeme třetí země, které dohody o readmisi s Evropskou unii uzavřely prostřednictvím budování kapacity v kontextu readmise a týká se to i otázek lidských práv. Rovněž také sledujeme situaci jednotlivců, kteří byli navráceni. Ale především několik obecných slov o readmisi a lidských právech. A já myslím, že to zmítil i pan Kasarino. Readmise jako taková je nástroj nebo postup, kterým se má implementovat v prak- do praxe uvést rozhodnutí o návratu a nebo vyhoštění. A nemělo by to mít dopad na lidská práva. Obecně řečeno, podpis readmisní dohody má zohlednit situaci v zemi, do které se někdo navrací, a v případě určitých pochybností by nemělo k readmisi dojít. Nicméně dohody o readmisi zvyšují efektivitu tohoto postupu, urychlují celý postup a zajišťují také, že jednoduchost postupu nepřeváží nad tím, že příslušný člověk potřebuje úplný přístup ke všem právům ještě před readmisí. A to je o to relevantnější, když zvážíme, že některé přijímající země, některé třetí země mohou mít za to, že situace osoby, která se vrací, byla plně posouzena v členském státě Evropské unie před takovým návratem. A proto takový člověk pak už nemá žádná práva, nemá žádný přístup k žádným postupům. A nyní bych ráda přešla k otázce sledování, monitorování. Readmise se dají monitorovat na dvou úrovních. Jde o to, do jaké míry je celý postup účinný nebo efektivní, ale tím se zabývají především společné výbory pro readmisi. A pak je tady ještě zacházení s příslušným člověkem. Co se stane před readmisí v jejím průběhu a po ní? A naším cílem je zaměřit se na to, co se stane poté. A tady se zabýváme několika věcmi. Za prvé, co se stane bezprostředně po readmisi, čím se lidé střetnou, když se dostanou zpátky do své vlastní země nebo do transitní země, ale také nakolik udržitelný je návrat těchto osob z dlouhodobého hlediska a jakou mají šanci na opětovnou integraci. A tady jsou dvě různé kategorie osob. A tady bych chtěla zajít trošku do detailů z hlediska toho, co je potřeba zkoumat. Za prvé, vlastní státní příslušníci, a to je důležité nebo důležitější pro mm, některé dohody, například v případě Gruzie, Pakistánu nebo Sri Lanky. A tady je třeba vidět, že po návratu lidé potřebují přístup, okamžitě přístup k určitým právům, potřebují dostat doklady, vlastnická práva, rodičovská práva veškerá práva, veškerou dokumentaci, a které do, do, doklady, o které přišly, když byli pryč. Ale také je důležité zabývat se dlouhodobě tím, nakolik udržitelný takový návrat bude, jestli takový člověk bude mít šanci znovu vybudovat svůj život po readmisi. A tady je velice důležité spolupracovat s orgány místní zprávy a zajistit, že jsou si vědomi určitých záležitostí, před kterými lidé mohou stát před nebo po readmisi. A druhá skupina jsou státní příslušníci třetích zemí. Samozřejmě sledování jejich situace je relevantnější, pokud je o typické transitní země, jako třeba Ukrajina. Ta už byla zmíněna. Samozřejmě jde mimo jiné o to, abychom zajistili přístup k azylu. A já myslím, že o tom ještě něco uslyšíme podrobněji. Ale pak je tady několik dalších záležitostí. A já myslím, že když mluvíme o readmisi, jde opět hlavně o to, aby ta situace byla udržitelná. Člověk by se měl poslat do třetí země pouze v případě, když se nemůže vrátit do své vlastní země. Musíme se tedy zamyslet nad tím, co se stane v té třetí zemi, v té transitní zemi, jestli tam pak člověk má přístup k udržitelným integračním postupům, k dobrovolnému návratu, k postupům, které by mohly znamenat dočasné bydliště, a které by mohly zajistit splnění dalších potřeb, které po návratu mohou mít. A pak je tady situace okamžitě po návratu, situace státních příslušníků třetích zemí, otázka, zda budou mít přístup k tlumočení, jestli se jim vysvětlí, co se stalo a co bude dál. V některých zemích státní příslušníci eh, bývají zadrženi, státní příslušníci třetích zemí bývají zadrženi poté, co se zjistí, že se pokoušeli o nezákonnou eh, migraci. Je tady tedy celá řada věcí z hlediska lidských práv, které by se měly zjišťovat a sledovat. V poslední době naše síť společně s komisí pracuje na pilotním projektu, Měl by začít buď koncem tohoto roku nebo začátkem roku příštího. Je to tříletý pilotní projekt, který se zaměřuje na Ukrajinu a Pákistán. To jsou dvě země, které už byly zmíněny jako země, na které se dál zaměřujeme při monitorovací činnosti. A v tomto projektu bude naším partnerem UNHCR, zástupci občanské společnosti, abychom zjistili, co přesně se stane po návratu. A jde o to, že vlastní státní příslušníci i státní příslušníci třetích zemí musí být sledováni po dobu tří let, z hlediska toho, co se stane po jejich zadržení nebo po readmisi. A samozřejmě Potřebujeme zpětnou vazbu od hostitelských zemí, protože to partnerství je důležité, ale také od všech zúčastněných, kteří o to mají zájem. Já myslím, že to je z mé strany vše. Děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji, paní Šram. Děkuji za příspěvek. A naším třetím řečníkem dnes odpoledne je pan Lensupies David, který má na starosti readmise v Evropské radě pro uprchlíky a azyl. Děkuji. Jak už bylo řečeno, já zastupuji Evropskou radu ECRA. To je združení více než 70 organizací, které pomáhají uprchlíkům v celé Evropě. A my jsme velice vděční za to, že máme příležitost vyjádřit se k readmisním dohodám i tady. Především chci říct, že postoj ekrek eh, readmisím je takový, že my nespochybňujeme suverénní právo států ovlivnit, kdo se vrací na jejich území a také navracet příslušné osoby, pokud mají účinný přístup k azylovým postupům, pokud tedy potřebují ochranu, a také za předpokladu, že žádosti o poskytnutí azylu jsou řádně posouzeny Jak už bylo řečeno, readmisní dohody se často označují za čistě administrativní nástroje, operační nástroje, které pak usnadňují samotný návrat. Readmisní dohoda proto samo o sobě nepředstavuje porušení lidských práv a je pravda, že v readmisních dohodách jsou určité pojistky z hlediska lidských práv, ale myslím, myslím, že to nestačí, protože s jejich implementací se pojí velice důležité důsledky, které se nevždy zohledňují v diskuzích a jsem proto ráda, že dnešní debata tady probíhá. A podle nás jde o to, že neutralita readmisních dohod vychází z předpokladu, že proces návratu je spravedlivý a že se uplatňují všechny ty pojistky. Ale bohužel jsme viděli v minulosti že tomu tak není a že dochází k porušování lidských práv. Jsou tady určité obavy. A nakonec mluvíme o životech osob, které mohou být ohroženy v tomto kontextu. Já se nebudu vracet, já se pokusím jenom doplnit, co už tu zaznělo, protože kolega už zdůraznil celou řadu problémů v oblasti lidských práva. Chci také zdůraznit problémy, které se pojí s přístupem k asilovým postupům třeba na hranici a také v kontextu uplatňování určitých koncepcí v azylovém právu EU, jako je třeba koncepce bezpečné třetí země. Například uplatňování readmisní dohody může být problém, pokud osoba, která potřebuje ochranu, neměla účinný přístup k azylovému postupu v Evropě. Byly ohlášeny případy, kdy člověk nebyl informován na hranici o tom, jak požádat o azyl a jaká má práva v tomto ohledu. A zvlášť velké obavy máme v souvislosti s hraničními přechody Evropské unie, protože Nedávno, když jsme sbírali informace, slyšeli jsme o problémech na hranici mezi Polskem a Běloruskem, Maďarskem a také na hranici srbské, ale myslím si, že je to hodně známý případ na řecko-turecké hranici a některé organizace konce mluví o případech, kde lidé byli posíláni zpátky. Ale i v případě zemí, kdy máme readmisní dohody, to je Ukrajina nebo Srbsko, anebo pokud se vyjednává, co je třeba Bělorusko a Turecko. Takže ve zprávě z loňského roku Maďarský helsinský výbor, který naším členem například zjistil, že žadatelé o azyl jsou často Eh, vyhoštěni z Maďarska do Srbska, aniž by měli přístup k řádným postupům. A přestože maďarská policie obvykle uvádí, že veškerá rozhodnutí o vyhoštění na hranicích plně odpovídají předpisům, Maďarský Helsinský výbor zjistil, že byly i případy dětí bez doprovodu, které byly vyhoštěny, aniž by někdo řádně posoudil jejich konkrétní situaci. Souvisí to také s použitím zrychlených eh, readmisních postupů, anebo azylových postupů a z postupy z hlediska přípustnosti. Na hranicích ty postupy nebo celý ten proces může být velice krátký a například je to i v dohodě s Černou horou, se Srbskem a s Ruskem a s Ukrajinou, plus ještě v té dohodě, která zatím neplatí, to je dohoda s Tureckem. Zrychlený postup znamená, že pokud vás někdo vyhostí do dvou dnů, nemáte přístup k opravným prostředkům, nemůžete se odvolat, nemůžete schromáždit důkazy, nemáte přístup k právníkovi, k informacím. Takže je velice těžké nebo prakticky nemožné odvolat se proti nějakému rozhodnutí. Pak je tady ta otázka státních příslušníků třetích zemí, jde o readmisi osob, které se nevracejí do své vlastní země a to vyvolává obavy zejména v případě transitních zemí. Byla tady změněna Ukrajina. A jak už jsem říkala, souvisí to také s aplikací nebo s uplatňováním koncepce bezpečné třetí země. V případě žadatelů azyl neboli koncepce takové země znamená, že země, která je považována za země, která je schopná poskytnout ochranu, kde člověk nebude v ohrožení, pokud člověk projel přes tuto zemi, může toho poslat právě do této země aniž by ho případ posoudil členský stát EU. Srbsko je většinou považováno za bezpečnou třetí zemi, ale jak už jsem říkala, řada nevládních organizací ukázala, že tak to není. Proč? Protože v Srbsku je celá řada překážek z hlediska přístupu k azylovým postupům. Je tam prakticky nulová úspěšnost těch žádostí a není tam žádný pravný prostředek, takže já si myslím, že ta koncepce bezpečné země je eh, sama o sobě nepříliš dokonalá a pokud by se tato koncepce měla používat a rád by se by měly souviset s takovým hodnocením, mělo by to vždycky být na základě jednotlivého posouzení, posouzení konkrétní situace příslušného člověka. A přestože zákon to může zaručit nebo mm, garantovat, v praxi se to nevždy uplatňuje. A další věc, kterou zmínil pan Kasarino, je otázka porušování práv v těch třetích zemích. Bylo zem, možné někoho posílat ze země do země a nakonec se může stát, že život takového člověka je v ohrožení, a nebo jeho práva a svobody jsou v ohrožení. Byly doloženy určité případy a to může mít nevratné důsledky pro životy takových lidí. Slyšeli jsme o tom, že lidé byli zadrženi po návratu, třeba na Ukrajině a v Maroku, k tomu se už nebudu vracet, ale například na Ukrajině je možné zadržet děti bez doprovodu za stejných podmínek jako ostatní. To znamená, když nezákonným způsobem překračují hranice. Není žádný přístup k azylovým postupům v řadě zemí, jak už jsem říkala, a například v řadě zemí není žádný už bylo řečeno, že Ukrajina nemá žádný systém. A z července 2013 UNHCR vyzývá státy, aby nevraceli nikoho na Ukrajinu na základě principu bezpečné třetí země. A také, když se zamyslíme nad vyjednáváním s Tureckem, Dohoda byla dojednána a odsouhlasena i v době, kdy Turecko nemělo zavedený příslušný systém a má geografická omezení, neboli většina žadatelů o azyl neměla nárok na azyl v Turecku. Turecko schválilo nový zákon, který obsahuje řadu pozitivních aspektů, ale ještě není plně implementován a dokonce až bude implementován, bude nutné posoudit ho. A potom, když někoho vrátíte do třetí země, do transitní země, znamená to, že když nemají přístup k azylovému postupu, z těch důvodů, které jsem zmínila, pak hrozí, že budou vyhoštěni, odeslání zpět do země původu třeba ruský státní příslušník z Čečenska bude navrácen na Ukrajinu a Ukrajina pak pošle zpátky do Ruska. To je také případ Srbska, které potom vrací lidi do Černé hory nebo do Řecka. Takže, jak říkal Jean-Pierre Casarino, my souhlasíme s tím, že EU by jako hlavní kritérium mělo vždy uplatňovat dodržování lidských práv, až bude rozhodovat, s kým bude vyjednávat o readmisní dohodě. A u těch dohod, které jsou v platnosti, by měl platit nějaký mechanismus pozastavení takové dohody, pozastavení uplatňování readmisních dohod v případech, kdy jsou důkazy porušování lidských práv u těch osob, které byly navráceny. O takových případech porušení je řada zpráv, ale bohužel je jich mnohem víc, my o nich nevíme, nepodává se o tom hlášení. Už jsme zmínili monitorování, k tomu nebudu mnoho dodávat, chci jen říct, že my prosazujeme nezávislé a účinné monitorování. Tady je nutná také transparentnost a my rozhodně doufáme, že ten pilotní projekt bude transparentní, vyplynou z něj transparentní zjištění a občanská společnost se do toho zapojí a nebude to jenom pilotní projekt, ale bude to účinnější a efektivnější a také systematické. Takže na závěr, já myslím, že zprávy o případech porušování lidských práv by se měly zohlednit, když EU a členské státy vyjednávají a posuzují readmisní dohody hodnocení Evropské komise readmisních dohod z roku 2011 obsahovalo řadu dobrých doporučení, ale velice málo z nich pak bylo uplatněno v praxi. A já myslím, že potřeba transparentnosti je v tomto ohledu také důležitá, abychom věděli, co se stane s takovým doporučením. Jak už jsem říkala, návrat může mít nezvratné důsledky pro životy těch lidí, kteří jsou navráceni. Nikdy bychom nikoho neměli posílat tam, kde je ohrožený život anebo svoboda. Odpovědnost členských států nekončí na hranicích a já myslím, že to je také jedno z pravidel Evropského parlamentu, připomínat to členským státům a hrát aktivní roli, aby se zajistilo, že tato politika bude efektivní. Děkuji. Děkuji, paní Supius David. A nyní začíná výměna názorů. Pokud vím, zástupce EEAS nedorazil, ale máme tady zástupce Evropské komise z generálního ředitelství HOME. Je to paní Nils Kolman. Nebo pan, pan Nils Kolman. Paní Kolmanovou se nechal doma, ale já si klidně vezmu slovo sám. Děkuji za tuto příležitost vyjádřit se a reagovat. Já jsem jmenuji Niels Kolman a pracuji na generálním ředitelství Home. Jsem členem týmu dvou osob, které mají na starosti vyjednávání a sledování implementace readmisních dohod EU a jsem rád, že mohu dnes reagovat. Samozřejmě útvary komise by také mohly vystoupit s prezentací, kdybyste nás k tomu vyzvali, abychom vás podrobněji seznámili s naší politikou v této oblasti. Ta se opravdu hodně vyvíjí, zvlášť od debaty s Evropským parlamentem, která se týkala readmisní dohody s Pákistánem. Nicméně já se samozřejmě vynasnažím alespoň rychle vás seznámit s hlavním vývojem. Komise bere velice vážně potenciální dopad readmisní politiky EU na lidská práva a jejich ochranu. To uvidíte také podrobněji v hodnocení z roku 2011, které komise zpracovala. A také ve sdělení komise, které obsahovalo řadu důležitých doporučení. Právní rámec readmise a ochrany lidských práv je podle mě velmi jasný. Je důležité zdůraznit, že readmisní dohody v žádném případě nesprošťují smluvní strany jejich mezinárodních povinností, naopak evropské readmisní dohody znovu zdůrazňují uplatňování nebo plnění těchto mezinárodních povinností, zvlášť pokud to vyplývá z mezinárodních umluv nebo z Evropské umluvy o lidských právech. Readmisní dohody nelze uplatnit na někoho, komu hrozí reforma, ať je to přímo či nepřímo, nebo na někoho, u koho hrozí porušování dalších práv, které by potom bránilo ve vyhoštění. Azylové aky EU a směnice o navracení obsahuje pojistky a ty plně platí pro osoby, které podléhají readmisi na základě readmisní dohody. Komise samozřejmě uznává, že může být rozdíl mezi právním rámcem na jedné straně a praxí nebo implementací na straně druhé. A proto ve vyhodnocení z roku 2011, které jsem právě zmínil, Komise předložila řadu doporučení k zavedení určitých doprovodných opatření nebo doplňkových pojistek. Některá z těchto doprovodných opatření uvidíte v readmisních dohodách z poslední doby. Výbor Libe nedávno přehlasování schválil readmisní dohodu s Arménií a já myslím, že plenárka o tom bude hlasovat 9. října. To je první readmisní dohoda EU, ve které uvidíte nová ustanovení, která jsou v tomto ohledu relevantní. Je tam další článek, který zajišťuje, že smluvní strany zajistí ochranu lidských práv v procesu readmise, zvlášť v přijímající zemi po readmisi. Obsahuje ustanovení, které znamená prioritu dobrovolného návratu a kromě toho zavádí nový prvek, a totiž možnost pozastavit uplatňování dohody v těch případech, kdy je to nutné. Kromě toho komise provádí monitorování na pilotním základě, o tom teď právě také byla řeč, a my doufáme, že tento projekt bude spuštěn brzy. Bude se to týkat Ukrajiny a Pákistánu, to už tady zaznělo. Bude to projekt tříletý a my chceme, aby to skutečně byl nesmírně transparentní projekt, aby se zapojila občanská společnost, UNHCR a po těch třech letech samozřejmě komise vyvodí příslušné závěry z hlediska praktických možností a případně monitorování v širším měřítku. Tato verze monitorování je samozřejmě navíc k tomu, co už teď probíhá v rámci společných readmisních výborů které zřídila každá z readmisních dohod EU. A možná ještě na závěr velice rychle něco k readmisím státních příslušníků třetích zemí, to znamená těch, kdo nejsou státními příslušníky ani jedné ze stran readmisní dohody. Já myslím, že toto už dlouho vyvolává velké obavy z pohledu ochrany lidských práv. A já myslím, že tady je důležité poznamenat, že z praxe vyplývá, že tato povinnost tato možnost podle realitní dohody se využívá velice málo kdy. Je zřejmé, že přednost se dává tomu, aby se lidé vraceli do své vlastní zemi. Země. Na vnějších hranicích se to v jisté míře uplatňuje v rámci zrychleného řízení. Máme tady určité počty takových lidí, ale jsou velmi omezené. A měl bych také dodat, že statistiky, které komise má, eh, jsou skoupé, to se musí vylepšit. A tady komise také předložila několik doporučení a doufáme, že to pomůže do budoucna. Potřebujeme úplnější obrázek o situaci, zvlášť ve vztahu k readmisi obecně, ale také v případě státních příslušníků třetích zemí. Potřebujeme kvantitativní i kvalitativní údaje. To by nám pak opravdu pomohlo v takových diskuzích, jako je ta dnešní. Děkuji, pane předsedo. Uh, Děkuji. Teď tady otevírám diskuzi. Ti z vás, kteří chtějí vystoupit, se prosím přihlaste o slovo. Paní moje spolupředsedající také samozřejmě může něco říci. My o tom tak často nejednáme na našem podvýboru, takže mám spíše otázky. I mě mrzí, že tady není někdo se SVČ, A jak říkal pan profesor Casarino, určitě by bylo dobře, kdyby se SVČ také zaměřila na tuto oblast, zejména v Severní Africe. A potom mám ještě otázky pro vás. Doufám, že budou vhodné. Říká jste, že existuje smíšený výbor pro rád misi, který se zabývá technickými aspekty. Od ostatních jsme také slyšeli to, že je potřeba, aby e, se zlepšilo nezávislé monitorování. Takže se vás chci zeptat, jak by to mělo fungovat. Máte pocit, že už to dobře funguje, nebo že by měly vzniknout, měly vzniknout nějaké nezávislé zprávy. Nechci to nějak e, hodnotově předjímat, ale mám pocit, že Existuje dokumentace ze strany nezávislých nevládních organizací o těch, kteří byli posláni zpátky. A potom na to Evropa reagovala. Pokud se dobře pamatuje, tak se to týkal například jednoho případu s Itálie. To se dostalo až k Evropskému soudu pro lidská práva. Týkalo se to osob, eh, kteří, které byly poslány do Kadáfiho Libie. Tam eh, potom byli mučeni a nevání organizacím se podařilo eh, bojovat za mě eh, ve Štrasburku. Potom jsme slyšeli, eh, že existuje nějaká doprovodná opatření, která se snaží to v praktické rovině vylepšit, ale mě by zajímalo, jak by se tento monitoring mohl zlepšit. A potom jste hovořil o tom, že Srbsko není bezpečným státem. A my eh, vedeme delegaci do Srbska, která se bude zabývat eh, lidskými právy, takže možná bychom se měli podívat i na tento aspekt, jak tam jsou, jak tam probíhá azylové řízení a tak dále. A potom jste říkal, že kritéria pro readmisi musí být přeskoumány. Musí být aktualizovány. Protože ta kritéria byla stanovena v roce 2002, ale mezi tím došlo k novému vývoji a přijetí Lisabonské smlouvy. Paní Šeran na tom také otázku týkající se monitoringu. Vy jste mluvila o pilotních projektech. Máte už nějaké stávající případy, kde se lidé obrátili na soud? Protože jejich lidská práva byla porušena po té, co byly poslány. Poslání je pryč. Možná bude dobře, když nejprve pozbíráme otázky. Vidím, že více lidí má zájem o slovo. na ekre. Vy jste požadoval větší pojistky. Eh, rád misí říkal jste, že by eh, v těch zemích měly být eh, silnější azylové postupy. I vy jste hovořil o mm, monitorování. Máte nějaká kritéria? která by stanovila, co by mělo vést k přerušení platnosti readmisní dohody. Teď eh, jsme o té možnosti slyšeli také od zástupce DG Home, ale jaká kritéria má, musíme mít, aby došlo k přerušení platnosti takové dohody. To je všechno z mé strany. Já teď navrhuji, abychom dali slovo také paní Lopez. A pokud je tady ještě někdo, kdo e, žádal slovo, tak se přihlaste, abychom mohli pozbírat více otázek. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat přednášejícím za to, že nám představili informace, které se týkají těchto readmisních dohod. A protože je tady i zástupce komise, tak já bych chtěla vědět, jak to vypadá konkrétněji s eh, ohledně praxe, kterou máte s návratovou směrnicí, protože návratová směrnice mohla být transponována různě v jednotlivých členských státech. A ty jednotlivé lhůty pro internaci, potom ty podmínky té internace, tak jsou odlišné v jednotlivých členských státech EU. Každopádně zpráva z roku 2011, zpráva komise, praví, že by se měly některé aspekty zrevidovat, některé aspekty těchto readmisních dohod, tak se to týká dohod, eh, které jsou v této návratové směrnici. A to nás vede k tomu, že tyto eh, odlišné situace nejsou akceptovatelné v Evropské unii. Proto já bych se nyní chtěla zeptat komise, mimo jiné na to, jaký důvod je zatím, že ty lhůty v těch eh, detenčních eh, střediscích jsou tak eh, odlišné. Týká se to osob, které žádají o azyl a také se to týká nelegálních migrantů. A také, že není velká možnost, aby se podávali zprávy k soudům a stížnosti o tom porušování lidských práv. My jakožto europoslanci bychom si přáli mít informace Eh, abychom mohli také toto oznámit, abychom mohli přispět k tomu, aby ti, kteří mm, se nedos, mm, kteří ne, eh, se nedopustili žádného trestného činu, tak aby nebyli takto postihováni. Yes, please. Mr. Mr. Ještě někdo? Pan Kukan? Děkuji, pane předsedající. Já mám možná jednu amatérskou otázku pro panelisty. Paní předsedající to řekla velmi logicky. Ale já musím říct, že mě překvapilo prohlášení dvou z vás, kdo mluvili o tom, že Srbsko není bezpečnou zemí. Mě by zajímalo, jestli byste to prakticky mohli nějak ozřejmit, protože víme, že státy západního Balkánu dostaly možnost mít bez styk s šengenskou oblastí. Je to tak v pořádku, když ty státy, když to není bezpečné? Proto by mě zajímalo, kdybyste mi to mohli nějak vysvětlit. Byla tady otázka na zástupce komise. Já nejsem úplně odborník na tu příslušnou směrnice, ale rád to předám svému kolegovi, který je. Dobrý den. Já jsem z vaší otázky vyrozuměl, že se zajímáte o to, proč ta pravidla postupy u návratu nejsou úplně harmonizovaná ve všech českých státech. tak to funguje, že tady je určitý eh, manévrovací prostor. A co týče zadržení, tady proto máme velmi jasná pravidla a bylo to velmi obtížné to prosadit a podřídit to různým pojistkám. České státy musely souhlasit s tím, že jsou to určitá eh, opatření eh, jako poslední eh, opatření, která mohou být přijímána pouze v nouzových případech. S tím, že to asi není uspokojivé pro všechny, ale nám se podařilo v rámci této směrnice učinit dobrý krok A hodnocení transpozice této směrnice ve členských státech teď probíháme jako instituce, která má na starosti provádění smluv. Teď eh, to prověřujeme. A samozřejmě pokud přijdeme na nějaké netonalosti, tak se tím budeme zabývat. A teď dá, dáme slovo panelistům. Je tady otázka od paní Lochbiller. Budeme postupovat ve stejném pořadí. Pan Kasalinem? Nebo paní Šram? Děkuji. Já bych chtěla eh, odpovědět na to, na co se ptala paní Lochbiller. Nejprve, co by eh, mohl ten společný výbor udělat eh, v oblasti monitoringu a jestli a proč se zabývá jenom těmi technickými věcmi. Jde o to, že hmm, tam jsou stoupeny ty obě strany, které v důsledku toho to nemůže být úplně nezávislá proto je potřeba, aby to byly nějaké mezinárodní organizace nebo občanská společnost, která se do toho zapojí. Musí tam být někdo, kdo se podívá na to, eh, co se děje. A teď se dostávám k té vaší druhé otázce, jestli máme nějaké případy monitorování a jestli se identifikují nějaké problémy. Já pracuji na Ukrajině například a my jsme vypracovali eh, jako pozorovací mechanismus, který má na starosti přístup k právům a službám pro migranty, kteří byli zadrženi, včetně těch, kteří byli readmitováni z Evropské unie. Možná, že více o tom by mohl eh, říct zástupce EKRE před to živali lidi, kteří například požádali o azyl ve státě EU, ale nedostali tu příležitost a Ukrajina to bere tak, že pokud už to zkusili v EU, tak proč by jim měli dát přístup k tomu azylovému řízení. Na druhou stranu jsme se také zabývali i dalšími aspekty, například právem na tlumočníka, na právního zástupce, na zastoupení u soudu v tom řízení o deportaci a tak. Já si myslím, že to prostřednictvím toho informování a konstruktivního dialogu se nám podařilo dosáhnout hodně. Nevládní organizace teď například mohou tyto služby poskytovat. Nevím, jestli jsem tím odpověděl na vaši otázku. Já také chci odpovědět ty otázky. Co se týče toho eh, společného výboru pro readmisi, každá readmisní eh, dohoda obsahuje takový výbor. Kde jsou zastoupeni zástupci těch daných zemí? tam zástupce Evropské komise a z členských států, kterých se to týká. Ale potřeba se uvědomit, že ne všechny evropské státy na bilaterální úrovni spolupracují s tím třetím státem, který nějakou readmisní dohodu s EU uzavřel. Možná, že to je trochu provokativní, ale není to sine qua non. Můžete spolupracovat v rámci dohody, readmisní dohody EU, pokud to je v souladu s vracením, ale některé členské státy nemají nějaký prováděcí protokol pro takovou dohodu. a ne vždycky dojde k vyřešení těch technických aspektů a proto je potřeba, aby se to eh, monitorovalo. To je jedna věc. Dále chci ještě dodat něco, co vysí s tím Lisabonskou smlouvou. Evropský parlament má teď pravomoc, má tady řádný legislativní postup, což znamená, že má klíčovou roli. Už jsem to zmiňoval ve zprávě, kterou jsem napsal v roce 2010 pro Evropský parlament. Doufám, že se k tomu jednou přihledne. Možná, že je to provokativní, ale já si myslím, že v tom uh, kontextu Lisabonské smlouvy, to je důležité. Jde tady o kritéria, která se používají pro identifikace třetích eh, zemí, se kterými může nebo by měla být podepsána readmisní dohoda. A Evropský parlament by se k tomu měl vyjadřovat těmto kritériím. Tím jsem odpověděl na vaše otázky. A teď Srbsko. Srbsko není bezpečným třetím státem. A tady mohu odkázat na zprávu, která eh, pochází od eh, Mezinárodní organizace pro prchlíky. Tam proběhlo hodnocení v loňském roce a UNHCR, tedy eh, Úřad pro uprchlíky OSN, hodnotí eh, tu situaci v jednotlivých zemích. v jedné směrnici EU z roku 2005 o postupu pro udělení statutu uprchlíku nebo, uprchlíka nebo ne, je jasně popsáno, co může být považováno za bezpečnou třetí zemi. Pokud chcete, tak eh, vám to také můžu poslat, abyste jasně se mohl eh, seznámit s těmi kritérii. Paní Supius David, to to klauzule o přerušení platnosti dohody, Pokud to máte nějakou pojistku, kde uvedete všechny ty texty a umluvy, kterých se to týká, To je rozhodně zlepšení. Musíme mít také účinný asilový systém. Teď jsme slyšeli, že to tak nefunguje například na Ukrajině nebo v Srbsku co spustí to přerušení platnosti, jakékoliv arbitrární zadržení, jakékoliv porušení lidských práv, pokud jsou lidé zadržováni po návratu bez přeskoumání jejich eh, vazby, pokud jsou ve špatných podmínkách. To je porušení jejich práv. Je to porušení Evropské mluvy o lidských právech. Pokud je s tím špatně zacházeno, pokud ty podmínky jsou tak špatné. A teď mám eh, na mysli některé konkrétní případy, kdy soud už stanovil, co musí být považováno za bezpečné nebo za nějaká kritéria toho zacházení. Jak je možné definovat špatné zacházení, pokud takové případy existují, tak by ta dohoda měla být přerušena. Pokud tedy jsou zprávy o tom, že Ukrajina nedodržuje práva třetích příslušníků třetích zemí, tak ta readmisní dohoda by neměla být aplikovaná na ty příslušníky. A ještě k těm bezpečným zemím. Samozřejmě tady mluvíme o právní definici. Srbsko možná není úplně nebezpečná e, země. I Srbové žádají o azyl. Někteří potřebují ochranu, protože jsou persekováni. A chtěla bych ještě připomenout, že v azylové směrnici byla i zásada, že by měl existovat společný seznam bezpečných států a státy se, členské státy se nikdy nedokázaly dohodnout na tom, co to je bezpečná země. Dokonce ani evropské státy se na tom tedy nedokáží dohodnout. Vždycky to samozřejmě záleží na jednotlivých případech. Jsme také nedávno zveřejnili zprávu o azylových řízeních, kde jsou svědectví žadatelů o azyl. Máme tam svědectví afgánské ženy, která získala ochranu v Maďarsku a která byla zrychleným řízením eh, poslána přes Srbsko do Srbska, byla vysazena na hranici uprostřed zimy, vysadili do sněhu, přestože je, byla mladá, pokud podařilo se jí vrátit. A konečně se jí podařilo požádat o azyl a nakonec ho jí byl i přidělen. V Srbsku by se to asi nepodařilo, protože tam by se jí ochrany nedostalo. Děkuji nám, pokud už se někdo nehlásí o slovo. tak si myslím, že můžeme skončit. Budeme mít eh, závěrečné poznámky. Já bych chtěl poděkovat všem panelistům. A paní Lopler bude určitě na závěr něco říci. Děkuji vám. Já mohu na závěr uvést jeden hezký citát, který jsem tady našla chci říct, že velmi dobře jsme provedli společně eh, toto zasedání. To by také dobré se budou seznámit s výsledky těch pilotních projektů. A my jsme také připravili stanovisko k tomu přeskumu studentského programu, o kterém jste hovořil. To udělal náš kolega Vyset. A tam se říká následující o těch společných radnostních výborech. Pan Kasalina o tom také hovořil. Vyzýváme komisi, aby parlament eh, a nevládní organizace a mezinárodní organizace se účastnili práce společných radnostních výborů a vyzýváme komisi, aby parlament měl přístup k dokumentům, které tyto výbory eh, připravují. A proto doufáme, že výbor Libe a náš také většina politických stran, které jsou tady zastoupeny, s tím budou souhlasit, s tímto doporučením. by určitě pomohlo zlepšit práci těchto eh, výborů. Ty případy, které jsme tady slyšeli, to velmi často znamená, že tyto politiky nebo tyto co systémy vedou velmi skandálním případům. Většinou se eh, něco změní teprve po nějakém obrovském skandálu. Pokud například dojde k tomu, že někdo, kdo je poslán zpátky, eh, se stane předmětem špatného zacházení. Bohužel nemáme moc politiku pro uprchlíky, která by byla hnána lidskými právy, ale spíše skandály. Děkuji vám ještě jednou za vaši pozornost a za účast. Děkujeme vám. Naschledanou. So those colleagues for, um, from DROA, I have to remind you that to... Z DROA bych ještě chtěl říci, že zítra máme zasedání v jiné místnosti a začneme Iránem. ASP 3G3. 9 hodin.